Sedání tedy pokračuje a e, máme nový bod na programu jednání, což je prohlášení komise rozsudek Evropského soudního dvora z 8. dubna e, týkající se uchovávání údajů. Především chci požádat komis, komisařku Malstremovou, aby se vyjádřila. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, hezký večer. Děkuji vám za příležitost, eh, která byla poskytnuta, abychom diskutovali o rozsudku soudního dvora. Eh, komise přivítala eh, jasnou představu soudu o validitě směrnice o uchovávání dat. Rozsudek obecně potvrzuje některé kritická závěry z hodnocení komise z roku 2011 týkající se implementace této směrnice a vůbec byla i možnost diskutovat debat o tom před dvěma lety eh, s výborem Libe. Eh, soud rozhodl, že směrnice o uchování eh, dat nepokrývá princip proporcionality a měla by poskytnout více pojistek. Jsou to jiné otázky, které mi soud, se mi soud přichází, asi tento přístup k národním úřadům, definice vážných zločinů, opatření pro bezpečnost dat, období uchovávání a také potřeba diferencovat mezi jednotlivci a také je zapotřebí dát práva těm, kteří stíhají a e, také jde o ochranu dat. Zpráva, vyhodnocovací zpráva komise e, poukazuje na některé z těchto otázek rovněž. Soud řekl, že e, uchávání dat jako takové nemá nepřímo negativní dopad na základnická práva, ale soud zdůrazňuje potřebu respektovat princip proporcionality a je tady zapotřebí stanovit přísné podmínky pro toto. Říká Zdá se, že některá omezení eh, lidských práv by mohla být eh, eh, legitimizována ve, ve smyslu legitimního zájmu a sice boje proti závažným trestným činům. Ehm, komise jsme začali už zvažovat, jestli je tady potřeba nového legislativního návrhu. V tomto případě by se to týkalo už rozhodnutí další komise. Ehm, rozsudek samozřejmě potrhává potřebu rychlého schválení ehm, navržené reformy o ochraně o udávání dat a také návrh směrnice, která se bude stavat k sektoru vymáhání práva. Děkuji. Děkuji a teď bych eh, předal rád slovo panu Velemu. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi nejprve se vyjádřit k rozsudku. Domnívám se, že rozsudek Evropského soudního dvora ukazuje, že Evropa výrazně dospěla. Politika rozhoduje, to je správné, parlament i rada ministrů, ale je to soud, Evropský soudní dvůr, který nás kontroluje. A to je správné, že i my, kdo eh, tvoříme legislativu, jsme pod kontrolou soudního dvora. Občané a jejich základní práva hájí Evropský soudní dvůr a legislativní orgán nestojí nad těmito základními zprávy. A to je jasně vyslaný signál a to je také pozitivní. To zdůrazňuji jako poslanec. A i vnitrostátní soudy by toto měly vidět, zvláště myslím, že pro německý ústavní soud v Karlsruhe je to pozitivní signál, že eh, Evropa funguje formou právního státu. A uvědomujeme si tím také význam harty základních práv, kterou nám přináší Lisabonská smlouva a jako Evropané bychom měli být hrdí na tuto eh, sbírku základních práv a je tam zakotven eh, mimo jiné i právo na ochranu osobních údajů, náboženskou svobodu a řada dalších základních práv a my jako Evropané můžeme být na katalog těchto práv hrdí. Kolegyně a kolegové, Nadále zde máme jeden velký problém a ten je ten, že Evropa je nadále pod velkým tlakem hrozby teroru. Hrozba teroru bohužel nadále existuje, nezmizela ze světa. Nadále existuje mnoho mrtvých. V Evropě bylo mnoho mrtvých. S tím jsou spojené osudy, rodiny, které tím byly zničeny a i stát má povinnost chránit občany před tímto terorem. A proto za naši frakci jasně říkám, riziko teroru a hrozba teroru zde nadále je. A terorismus stejně jako v uplynulých letech i nyní využívá nejmodernější technologie. Víme, že eh, bombu eh, v Madridu odpálili prostřednictvím mobilního telefonu a výroku spolkového eh, kriminálního úřadu v Německu jsou jasné. Potřebujeme v boji proti organizované trestní činnosti nadále ty údaje o spojeních, eh, to jsou cené údaje a proto je potřeba eh, předložit revizi, odvolání. Soudní dvůr umožňuje ukládat data, ale jde o to, za jakých podmínek, jaké jsou ty rámcové podmínky a proto vyzýváme komisi, aby urychleně předložila nový návrh, který bude reflektovat úvahy soudního dvora. Jak dlouho mohou tyto údaje být uložené? Ta maximální délka uložení může být snížena. Potřebujeme společnou minimální délku uložení, potřebujeme společnou definici za kterých podmínek v souvislosti s kterou trestnou činností bude přístup k datům, omezit to na nejzávažnější trestnou činnost. A proto vyzývám komisařku, protože stávající komise bude ve svém úřadu ještě do října Eh, komisaři nebudou odcházet do předvolebního boje nadále, budou vykonávat svoji činnost v Bruselu a proto žádám komisi, aby urychleně zahájila práci na novém návrhu a předložila jej. A poslední argument, který zde předkládám, proč potřebujeme nový návrh. My nemáme stav, že by nepanovala pravidla. Nadále platí vnitrostátní předpisy a ten, kdo chce, abychom chránili osobní údaje Evropanů evropským právem a hájili základní práva, tak eh, se musí vyjádřit také pro to, aby Evropa stanovila rámec pro ukládání těchto údajů, protože jinak eh, budeme svědky toho, že každý eh, stát EU si zavede svoje vlastní standardy, bude to chaotické a to není v zájmu evropské ochrany základních práv. EPP respektuje základní práva, a také velmi respektuje výrok soudního dvora, ale také se domníváme, že směrnici potřebujeme tak aby eh, stát mohl bojovat proti terorismu. Děkuji, pane Webere. Eh, přijmete prosím modrou kartičku pana Murphyho. Pane Murphy, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za to, že přijmete eh, modrou kartu. Vím, že jste řekl, že eh, teror eh, využívá nástroje. A říkám si, jestli toto je, jestli toto může být taky dobrým nástrojem pro komisi, pro všechny v Evropě, ti, kteří chtějí podkopat demokratická práva lidi, lidská práva, právo na soukromí. A, a, válka teroristická, jestli může být využita jako záminka. Liebe Kollege, niemand missbraucht Vážený kolego, nikdo nezneužívá teror jako argument k tomu, aby něco prosadil, ale stejně tak je nedbalé, pokud kolegové, jak chápu z vaší otázky, ignorují riziko teroru a nediskutují o tom, eh, jak nalézt teroristy a jak chránit před nimi naše občany. Je pro nás důležitá jak ochrana základních práv, tak boj proti terorismu. Teď bych chtěl požádat paní madam Invert, paní Invert, aby se ujala slova. Tak, pardon. Pan Mores má slovo na dvě a půl minuty. I don't mind being confused with Mrs. Um, Chtěl jsem říct možná eh, podobné věci jménem skupiny SD, pane předsedom bych rád řekl, že směrnice o uchávání dat je schvalována ve velmi obtížném období, jak jsme slyšeli, a jménem naší skupiny vítáme eh, tuto velmi rozsáhlou, rozsáhlý rozsudek. Eh, samozřejmě, že byl schválen v době, eh, v této době, kdy existuje teror, ale toto není jediným důvodem, proč tento výrok je důležitý. Je tu celá řada otázek, které existovaly už v dřívějších dobách a toto musíme vidět. Ehm, tento výrok ehm, říká, že eh, tady eh, ehm, tato směrnice nedokáže vytvářet správnou rovnováhu mezi bezpečnostními opatřeními a ne, ne, nemůže správně ochránit občany před závažnými č, e, trestními e, činy v digitálním věku. Je zapotřebí se postarat o to, aby toto bylo proporční k rizikům. Tento výrok říká, že e, uchvávání dat stále dochází, že můžeme, že toto existuje, ale nemůžeme sbírat tato data, jak jsme to dělali v době před snou do a toto je velice důležité. Pravidla o uchovávání dat mm, tam nedostojí eh, tomuto eh, testu. Eh, je zapotřebí mít vysoký standard ochrany dat pro soukromí, tak aby tady existoval právní rámec v Evropě a proto je tento výrok tak důležitý. V době posnoudenské tento výrok mm, vlastně mm, zabraňuje velké kontrole. Odpovídá to listině lidských práv. Každé takové omezení základních práv musí mít legitimizováno a musí tady být striktní bezpečnostní standardy, včetně definice závažných zločinů, přístupu k datům a také celý systém by tady měl eh, existovat, kontrolní systém a eh, se soudním pověřením. Podle tohoto výroku eh, jsou to otázky, na které se musíme soustředit. Co nastane teď? Pro nás tady v Evropském parlamentu je to příležitost zdůraznit radě, jak je důležité udělat dohodu o textu, celý takový balíček o uchovávání dat by měl existovat a zvláště jde o vymáhání práva. Musíme toto podtrhnout právě právě ve světle onoho výroku. Parlament už předložil své stanovisko a dalším krokem v této diskuzi bude ukončení eh, této legislativy. Ehm, my jsme, eh, ehm, toto jsme prodiskutovali ve výboru RIBE, eh, tady ve usnesení o kontrole, ale tady parlamentu stojíme a vyzýváme radu, aby uznala důležitost tohoto legislativního balíčku a aby rychle pokročila s těmito vyjednávání ehm, tak, aby dostala tento slibu. Děkuji a teď má slovo paní Invelt. Yes, thank you, chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Především bych vás chtěla upozornit, že tak jako často už rada tady není přítomna. A myslím, že to je škoda, protože právě eh, v roce 2005 právě Rada eh, velice vykonávala velký nátlak na parlament, eh, aby co nejrychleji byl přijat příslušný předpis. A teď vidíme, jaký je výsledek. Nebyla to dobrá legislativa. Já mm, jako jedna z těch, která hlasovala tehdy proti, nechci teď tvrdit, vidíte, já jsem vám to tehdy říkala. Já jenom říkám, že prostě není vhodné Není správné, když až na soud musí dojít, aby eh, byl výrokem soudu eh, zastavena určitý právní předpis. Myslím si, že tady je celá řada eh, politik, které jsou v pořádku, ale musí být ještě i právní předpisy na dobrém, zdravém základě. Takže Dříve, než se obrátíme na vnitrostátní legislativu, musíme říci, že opravdu čekáme už roky na skutečné posouzení eh, situace a tady eh, nebylo doposud poskytnuto eh, posouzení, ale ani žádný důkaz, že opravdu je svět bezpečnější díky uchovávání údajů, masivnímu uchovávání údajů. Ano, ukazuje se a právě proto to jsou také takto rozhodl, že masivní uchovávání údajů není v pořádku. Já bych tady ráda slyšela, co o tom soudí komise. Jaké je posouzení komise? Zda je to také jednomyslné posouzení eh, z hlediska vnitrostátních předpisů. To eh, je zvláštní, když soud řekne, že základ směrnice eh, je dobrý, ale celý ten celý ten předpis je disproporční. Já si kladu otázku, jak by pak vnitrostátní legislativa, která vychází z takové směrnice, proporční být mohla, když je směrnice disproporční. Jak se to pak tedy projevuje v vnitrostátních předpisech? Co například Nizozemsko? Nizozemsko nemá ani ústavní soud, který by pak mohl eh, vlastně posoudit eh, ústavnost příslušných vnitrostátních předpisů. Je tedy představitelné, že ty vnitrostátní předpisy ve věci uchovávání údajů prostě prostě budou dál platit, eh, když jsou například používány Europolem. Co to tedy znamená? Eh, neporušuje i Europol vlastně zákon? Eh, telekomunikační firmy mohou například i odmítnout dále uchovávat takové údaje podle vnitrostátních předpisů. Co se stane, když to odmítnou uchovávat? A chtěla bych také vědět, co si myslí komise, jaké jsou důsledky pro další eh, opatření, jako je SWIFT, Eurodat, eh, mm, eh, licenční a podobně. Vytvoření Eh, národních systémů pro uchovávání údajů PNR v eh, jednotlivých zemích, no to také nakonec by mohlo být považováno za eh, nelegální. Ano, my chceme, pane Webre, aby naši občané byli žili v bezpečí, ale chceme, aby tady platila účinná legislativa, včetně uchovávání údajů. Ptám se tedy komise, vytvoříte úplně nový návrh, který bude méně Eh, invazivní. Děkuji. Děkuji vám. Přijmete prosím modrou eh, kartu od pana Webra. Paní Invelt, přijmete kartu? Vážená paní kolegyně, já jsem hájil to, o čem jsem minule hlasoval a dostojím svému slovu, na rozdíl od sociálních demokratů, potřebujeme samozřejmě novou vyváženost. Ale pokud nedostaneme nový návrh komise, vy jste neřekla, jestli ho chcete nebo nechcete, pokud nedostaneme nový návrh, tak eh, se budou jednotlivé státy výrazně lišit. Například britský model znamená méně ochrany osobních údajů. A proto se chci ptát mm, liberálu, chcete nový návrh, aby eh, se to implementovalo v souladu se soudním dvorem, nebo nový návrh nechcete? Pane Febre, já si myslím, že ten problém je právě opačný. Já říkám, že je nepřijatelné, aby eh, členské státy neodvolaly své vnitrostátní předpisy, které vlastně jasně eh, jsou v rozporu se základními eh, právy, zatímco vy naopak požádujete pravý opak. Ano, my chceme, aby občané byli v bezpečí, to je pravda, jak už jsem řekla. A máme zákony, ale chceme, aby ty zákony právě přispívaly k tomu, že lidé budou žít v bezpečí. Pane Weber, já bych chtěla, alespoň nějaký důkaz, který by ukazoval, že masové uchovávání údajů je opravdu ku pomoci. Eh, já se ptám komise, přednese komise, předá komise eh, návrh založený na úplně novém eh, základu, aby to bylo opravdu chytrý zákon, který by respektoval jak bezpečí, tak základní práva. Děkuji. Děkuji a nyní bude pokračovat paní Sargentini. Děkuji, vám, pane předsedo posledních deset let se zvyšoval hlad po tzv. velkých datech a nebylo možné racionálně jednat s policií, justicí a pravicovými politiky o uchovávání veškerých údajů úplně o všech. A výrok Evropského soudního dvora mluví jasně. E ten evropská legislativa o chování údajů neměla nikdy vzniknout. Veškerá opatření masivního monitoringu e, musíme podrobit nové analýze a rychlé analýze. Dohoda o PNR z USA je nyní nelegální a také toto ujednání s Austrálií, Kanadou a Jižní Koreou, která se chystá, a také přání komise a členských států Eh, jako například Nizozemská, mít vlastní systém PNR. To můžete vyhodit do, košte, do koše. A co, je, a co SWIFT? Eh, navrhl Europolu, aby přestal předávat údaje o našich bankovních transakcích do USA, protože je to nelegální. Podle Snowdena eh, je náš internet odposloucháván, kopírován a ukládán a to nelze. I tajné služby musí dodržovat základní práva. Tato legislativa o ukládání dat e, není napravitelná. Potřebujeme nový e, přístup a to rychle. A například pracovat na takzvaném quick freeze. K tomu nepotřebujeme novou legislativu. To je možné aplikovat už nyní. Pokud budeme čekat, než se k něčemu rozhoupou naše e, vlády, tak to bude až na svatého dindy. Státní tajemník Nizozemska na to potřebuje ještě 8 týdnů. Takže zastavte nyní ukládání dat o našich telefonátech a e-mailech. Naše vlády neví, co dělat. Eh, buďte občansky neposlušní a pokud to neuděláte vy, tak se o to postarají občané. Děkuji soudnímu dvoru, že zvolil eh, soukromí a rozhodl proti strachu. Děkuji a máme kračovat s paní Ernst. Výrok Evropského soudního dvora eh, k uchování dat je určitě nejvýznamnějším eh, eh, výrokem pro občany za poslední léta. Ukazuje nám, že vstup, že, že to působí a že je to důkaz toho, že se vyplatí na evropské úrovni bojovat za, za ochranu dat a občany. A jménem své frakce bych chtěla benovat všem aktivistům z Rakouska, Jirska, ale také mnoha těm, kteří podpořili toto v Evropě a kteří vlastně posunuli ku předu tuto žalobu. Ehm, výrok ehm, vlastně ehm, tady každý ostatní další eh, výrok podobný staví do stínu. A je jasné, že tato směrnice je eh, úplná a eh, retrospektivním způsobem zrušena. Ona už neexistuje. Už je neplatná a proto také není reformovatelná. Soudní dvůr jasně stanovuje, že žádné, a tady cituji, žádné cíle, které mají sloužit blohy, tady nemohou platit. A cituji ještě jednou, protože to znamená zásah do základních eh, práv celém, celého evropského obyvatelstva, protože tady není žádná přímá souvislost mezi konkrétním ucháváním dat, pane Weber, na jedné straně a na druhé straně hrozbou pro eh, eh, bezpečnost, protože toto se vztahuje pouze na nezbytné omezení. Tak to stojí ve výroku a proto požadujeme ukončení tohoto sběru, protože je tady bezpečnostní šílenost Evropské unie a i členské státy také vyžadují, aby všechna nařízení a směrnice, které obsahují takovéto uchovávání, uchovávání, aby byla přeskoumána. A to se týká tohoto molocha jako Europol, eh, Schengenského informačního systému 2. Eh, týká se to samozřejmě i Eurotanku, eh, kde úřady trestního stíhání tady dokonce ukládají data mm, známých prchlíků. Stýká se to také smluv SWIFT, PNR a jiných třetích států. To všechno tady bylo jmenováno. Využijeme dnes příležitosti a ukažme jasně, že tady nebude existovat evropský PNR. To to dnes musíme jasně ukázat. A také členské státy musí neprodleně, tedy každou úpravu, eh, která se zakládá na uchovávání dat, oprostit do tohoto a všechno to, co je proti Evropské unii a co se eh, ne, nezakládá na Evropské unii. Eh, Vyžíváme komisi, aby byla iniciativní, aby členské státy tady podpořila měsíc poté, co jsme přišli s naší zprávou a co jsme velice odsoudili do zprávu, tak jsme vlastně tady byli podpořeni. Toto masové ochrana dat by měla být podpořena. Dnes můžeme přijít s jasnou pozicí a asi jasný signál. And... Děkuji a nyní prosím pan Vos. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní komisařko, usnesení soudního dvora je dobré, přispívá k vyjasnění situace na straně jedné, co se týče možností, jaká údaje je možné ještě vůbec ukládat a které ne, a také to vyjasňuje určité hranice. Ale nemohu přijmout to, že jediný závěr, který se z toho má vyvodit i u této komise, bude ten, že už nebudeme mít žádný návrh ukládání dat. To je pro mě nepřijatelné, protože za prvé situace rizik a hrozeb je větší než v minulosti a také to nemohu přijmout z toho důvodu, že ty bezpečnostní mezery, které nadále existují a které také právem eh, byly uvedeny v celé eh, té dokumentaci ke SWIFTu, tak eh, proč by to zde nemělo platit a proč by to nemělo platit v EU? Také je pro mě ale nepřijatelné, to protože vedle práva na svobodu v článku 6 listiny Evropských základních práv je také právo na bezpečí. To také konstatoval soudní dvůr a boj proti závažné trestné činnosti slouží také právě k zajištění veřejného bezpečí nemohu takovéto eh, rozhodnutí také akceptovat. Proto, protože trestní stíhání, které je monotomolem státu, nebude možné v celé řadě tisícovek případů. A teď je otázka, zda máme přejít k nějaké eh, své volné justici, kdy eh, stát už na to trestní stíhání nestačí. Z hlediska právního státu je to také velice sporné, když orgány činné v trestním řízení už eh, kvůli státu nebudou mít možnost provádět stíhání, eh, které by odpovídalo aktuálnímu stavu techniky. A my jakožto legislativní orgán bychom se měli dohodnout také na vysoké míře ochrany, na vysoké míře bezpečí, která bude odpovídat stávající realitě. A bez právního aktu to nebude. A jde zde také o důvěru našich občanů vůči policii, orgánům činným v trestním řízení, vůči justici obecně i vůči právnímu státu obecně. A také nemohu přijmout tento postoj, protože zde nejsou zohledněna neoprávněné obavy obětí, protože my potom necháme na holičkách a proto potřebujeme tu vyváženost, na kterou poukázal soudní dvůr, to znamená oprávněný zájem občanů, o ochranu jejich údajů a oprávněný zájem vyšetřit trestné činy. A obětem a pozůstalým nechci potom vysvětlovat to, proč jsme se vzdali možnosti vyšetřit trestnou činnost. Děkuji. Přijmete prosím modrou kartu. A protože už začínáme mít trošku spoždění. Vzhledem k tomu, že je tady mnoho modrých karet, já tedy prosím opravdu o jen o otázku paní Intveld. E Vážený eh, pane kolego Vos, eh, chci se zeptat, Evropský soudní eh, dvůr podle vás snad nepovažuje bezpečnost evropských občanů za důležitou? Můžete nám prosím, chtěla bych otáz- odpověď na tuto otázku, můžete nám prosím Eh, poskytnout nějaký důkaz po osmi letech, eh, důkaz toho, že masivní skladování a uchovávání údajů přineslo nějaký efekt. Nejde pouze o údaje eh, telekomunikační, ale všechny údaje, které nezabránily velkým teroristickým činům. Otázka od paní Ernst. Ano, má otázka jde ve stejném směru. Když se podíváte do onoho výroku 59 eh, bod 59, tak tady se zcela jasně eh, říká, že s eh, uchováváním dat a k tomu ještě těchto dat, která mají být uložena, že tímto vlastně se má preventivně postupovat proti nejmenším kriminálním činům. To neříkám já, to je tady i v tomto výroku. Chcete skutečně vážně říka, říci, si, že úřady eh, trestního stíhání neuchovávají eh, data, protože jsou tady ještě jiná, eh, jiné sběry jiných dat. Takže jednak Eh, všechna tato, eh, propoj, propoj, tato komunikační data už nejsou k dispozici, když tato data nemáme eh, a proto se nemohu mít k ním přístup a nemohu proto něco prokázat, co bude pevně argumentem pro soud. A to je to, o co se tady jedná. Samozřejmě, že na jedné straně můžeme předem eh, udělat nějakou kontrolu nebo vyjasnění, ale jde tady také o to, aby ty byly tyto činy pochopeny a abychom viděli, co kdo udělal. To znamená nejde jenom o zabránění těchto činů, ale právě o eh, trestní stíhání takovýchto činů, které tady mají představovat řešení. A druhá věc je to, co se týká eh, Evropského soudního dvora. Je to úkolem soudu, aby se orientoval podle zákona a podle základních práv. A kromě toho, tak jak to dělá dělají politici nebo eh, zákonodárci, aby se nad tento rámec přemýšlel o tom, jak by se dalo ještě něco udělat. A sice v tomto výroku eh, nenacházíme hranici toho, kde je bezpečnost eh, jednotlivce je takovou hranicí k datům. Děkuji. A dalším řečníkem je pan López Aguilar, má dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Zhruba před týdnem Evropský soudní dvůr v Lucemburku vyhlásil, že směr, příslušná směrnice uchovávání údajů je neslučitelná s evropským právem a e, jakožto právník a jakožto předseda výboru LIBE v Evropském parlamentu e, jsem pocítil, že to je výborná zpráva pro 500 milionů Evropanů. Eh, je to z důvodu právních, ale také z politických, sociálních a demokratických důvodů. Eh, z právních důvodů proto, že Evropský soudní dvůr eh, prostě tady přednesl jasnou věc, která odpovídá závazku toho, aby Evropa byla Evropou demokracie a práv. A tady myslím, že opravdu není důvod, aby v takovém množství a takovýmto způsobem byly kumulovány ehm, údaje a uchovávány tímto způsobem. To je prostě eh, nekompatibilní se základy Evropské unie. Evropský soudní dvůr prostě aplikuje jako parametr eh, platnosti eh, právě listinu základních práv a plní tím hlavní roli, jsou vlastní hlavní roli, roli mm, tribunálu Evropské unie. Takže z tohoto hlediska já naplňuje svou úlohu a z tohoto hlediska je to velice dobrá zpráva, že tato úloha byla naplněna. Já ale říkám, že je to také z hlediska politického, sociálního a demokratického, protože ti, kdo by chtěli zredukovat Evropskou unii pouze na nekonečnou diskusi o řízení eura, o vnitřním trhu, o finanční krizi, ti, kdo by chtěli redukovat Evropskou unii na čistě monetární unii, na čistě ekonomickou unii, ti by vlastně eh, právě eh, neviděli potřebu naplňovat demokratické, demokratická základní práva. Tak je důležité vědět právě před volbami 25. května, že tady máme eh, takovouto potřebu, že tady máme takovouto záruku, která mu na, umožňuje naplňovat základní práva. A e, to myslím, že je velice důležité jak pro jednotlivé členské státy, tak pro samotný Evropský parlament. Tady se respektují práva. Je, děkuji vám, děkuji pane Lopezi Aguiláre. Chtěl bych e, poprosit ještě jednou všechny řečníky, aby respektovali čas. Už nabíjáme spoždění. Paní Ludford. Děkuji, pane předsedo. Výrok soudního dvora je milníkem v oblasti uchovávání dat a práva na soukromí v EU a e, stanovuje limity toho, co je přijatelné e, v, omezení, v oblasti omezení svobody e, nebo vlastní bezpečnosti. O tom jsme diskutovali určitě po celé období, po 15 let od doby, kdy já jsem už v Evropském parlamentu. A stalo se to celé komplexnějším v éře Eh, onlineových eh, údajů a mm, nové komunikace. Eh, jako liberální demokratka a členka ALDI jsem zásadně proti navržené směrnici. Byla jsem proti tomu v roce 2005 v souladu s doporučením svých kolegů z ALDI a zpravodaje Alexe Alvora. A jak řekla kolegyně Invelt, mm, byl to klasický příklad takové to politiky a to v neposlední řadě to provozoval, mm, tedy tenkrát bylo britské švédské předsednictví a předseda se snažil to prosadit. Byl to Charles Clock za Labour Party také a oni nebyli schopni prosadit tady správný systém pro uchávání dat ve Westminsterském parlamentu, takže tady nebyl příslušný britský zákon, který byl účinný. Takže co se stalo? Mm, prosadilo se to bruselským eh, systémem se, sou, se souhlasem socialistů a EPP a byl to hrozný příklad takovéhoto správné politiky. A výrok nejvyššího tohoto soudu, který mluví o uchávání dat, o jakékoliv komunikaci, není legitimní a není disproporční, v, co se týče lidských práv. Je to porušení všeho toho, co jsme začali dělat v roce 2005. Členské státy musí udělat přeskum národní legislativy, tak aby zajistili plný soulad s tímto výrokem. A pokud tak neučiní, tak jsem si jista, že národní soudy to udělají. Vlády určitě eh, musí být schopny eh, ochránit občany před eh, terorismem a závažnými činy, ale hlavně tady by je zapotřebí správně uchovávat data. Toto není proporční a to je to, co právě výrok řekl. Omezování našich práv v oblasti masového chování dat a špionování našich občanů spolu s nepřípustnou kontrolou a dohledem nemůže prostě být legitimizováno jménem boje proti závažným trestným činům a terorismu. Prostě nemůžete jenom přijít s tím, že se bojuje proti eh, trestným trestným činům a legitimizovat tímto e, tyto, toto omezování svobody. A vím, že e, výrok konkrétně kritizuje nedostatek e, dalších požadavků. A soud tedy mluví o ochraně dat a soukromí a je, Je, to, je tady zapotřebí dále uchovat mm, data mm, a je eh, nutné je dále kontrolovat. Musím říci, že se těším na to, až uvidím, jaké další dopady to ještě bude mít na PNR a eh, na SWIFT, dohodu SWIFT Ehm, myslím, že můžeme být hrdí na práci, kterou odvedl Evropský parlament v této oblasti, protože to vedlo ke spochybnění a k prošetření ehm, těchto praktik. To je to, co ehm, říkala paní Moraes. Pan Moraes. A my požadujeme, je to velice obtížná. Děkuji vám velice za váš příspěvek a teď budeme pokračovat eh, s paní Luňaček. Děkuji vám, pane předsedo, vážený paní komisařko, dámy a pánové. Rozhodnutí z 8. dubna, tedy z nedávné doby, rozhodnutí Evropského soudního dvora, je skutečně něčím jako osvobozením eh, lidských práv na evropském kontinentu pro 500 milionů občanů EU. Jak už řekla kolegyně z Argentiny, soudní dvůr rozhodl proti strachu a vytváření strachu a vyjádřil se pro základní práva, za to je třeba velmi poděkovat. Dovolte mi něco říct k historii, jak se to celé vůbec, jak to nabalilo a vzniklo. Bylo to začátkem roku 2012, když můj kolega Albert Steinhauser z rakouského parlamentu eh, s pracovní skupinou pro ukládání dát se rozhodl u Rakouského ústavního dvora podat žalobu proti e, tomuto ukládání osobních údajů. Ono to několik měsíců trvalo a celkem to bylo 11 160, 193 podpisů a já jsem to podepsala taky a to byla jedna z největších ústavních stížností republiky Rakouské. A e, ústavní mm, Soud řekl, že tato žaloba je přípustná a šlo právě o to, co zde bylo zmíněno, e, zásah do soukromé sféry, aniž by to bylo adekvátní e, cílům, a sice boji proti terorismu a závažné trestné činnosti. A i když e, jsou jednotlivé případy, tak nebyl použit nejvhodnější prostředek takže tato závažnost zásahu do soukromé sféry je nepřiměřená. A já jsem ráda, že Rakouský ústavní soudní dvůr se obrátil na eh, Evropský soudní dvůr a obavy Rakušanů a Rakušanek, kteří podpořili tuto žalobu, eh, tam podali a také soudní dvůr řekl, že to je neúč, neefektivní a nepřiměřené. Takže je nyní jasné, že tyto zákony je třeba odstranit i na té vnitrostátní úrovni. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám a dalším řečníkem je paní Verža. Děkuji, pane předsedo. Ano, směrnice zrušená soudním dvorem 8. Eh, dubna eh, vlastně je, se týká směrnice, která byla přijata po eh, velkých atentátech. Ano, jenom jsou tady teroristické činy, které vyžadují přijmout právní předpisy, ale ne jakékoliv. Evropský soudní dvůr jasně a odůvodněně připomněl zákonodárcům, že je třeba respektovat základní práva a také principy v této věci, zejména otázku principu proporcionality. Tato směrnice eh, stanovila disproporční povinnosti pro eh, telekomunikační operátory a pro provozovatele internetu, kteří museli schraňovat eh, datum, hodinu, délku komunikace, použitou technologii i umístění. Je tedy opravdu masové schromažďování údajů vzhledem k této směrnici a my si myslíme, že to není dobrá metoda. Policejní složky sami to říkají, jen um, adresné zaměření je účinné a právě proto se snažíme najít rovnováhu. Nevládní organizace také připomněly ve své době, že tomu tak je. Odsoudili to, a to i v době, kdy se transponovala směrnice do vnitrostátního práva. Mnohé členské státy ostatně odložily z těchto důvodů eh, vstup v platnosti příslušné předpisy. Ústavní soudy v některých zemích také považovaly eh, tyto předpisy za neslučitelné s ústavami. Eh, Evropský soudní dvůr říká, že tato směrnice se nepřijatelně vměšuje do otázky základních svobod otec spochybňuje tedy rozsah eh, údajů, které jsou schromažďovány. Eh, soud tady pouze přejímá tu kritiku, kteří, kterou mnozí z nás stále a stále opakovali zde v tomto parlamentu. Eh, takže Členské státy, které transponují tuto směrnici, to musí okamžitě přerušit. Dojeli eh, k revizi, k přeskumu, musí to odpovídat závěrům soudu. Komise v některých oblastech, zejména v ekonomické oblasti, dokáže velice dobře respektovat eh, výroky soudu. Bylo by dobré, aby stejně eh, účinně respektovala také rozhodnutí soudu v této věci. Měla by se zastavit represivní mánie, kterou tady máme několik let, včetně toho, co se týká SWIFTu nebo dalších podobných dohod PNR a podobně se spojenými státy. Všechny tyto předpisy musí být pozastaveny. Stejně tak jako legislativa EU, která porušuje práva. Evropská unie a členské státy by jednou měly eh, zajistit situaci, kdy slova odpovídají činům. Potřebují, aby hodnoty EU byly respektovány a doufejme, že se nám podaří tímto směrem pokročit před. Děkuji vám a budeme pokračovat panem Kelly. Uh, myslím si, že eh, ti, kteří byli. My myslím, že musíme uvítat skutečnost, že v Evropské unii eh, se soud na celou věc podíval nezávisle a přišel s výrokem, který eh, bychom měli jistě přivítat. A um, uznat. Eh, mm, máme, mm, já si myslím, že to byl důležitý výrok, také v soudní eh, mm, eh, dvůr v Rakousku učinil podobný výrok. Já si myslím, že by nikdo neměl být tímto rozčarován, protože první bod, který se vztahuje k tomu, čeho chceme, který se vždycky chtěli dosáhnout, je zajistit základní lidská práva občanů. A tady vždycky jsme mluvili o potřebě toho, abychom toto měli po celém světě, na Evropské unii. A e, tedy tento e, výrok e, stanovuje, že boj proti závažným zločinům je e, důležitý. Jde o e, je to směrnice pro chování dat a evropští zákonodárci tady překročili e, hranice, které odpovídají principu proporcionality. A také se říká, že dalekosáhle a zvláště závažné interference této směrnici s otázkami lidských práv není dostatečně koncipována tak, aby bylo zajištěno, že tento předmětný zásah je omezen, je, je, je, je omezen. To znamená, aby se musíme udělat toto. Musíme zajistit eh, aby, aby to nepřekračovalo hra, tyto limity a aby lidé, zvláště dnes, kdy spousta lidí je online, aby, eh, si, eh, aby věděli, že jsou, tato data jsou bezpečná a aby se udělalo vše, co bude v souladu s výrokem soudu. Toto musíme udělat. Děkuji vám. The time and the... Děkuji a dalším řečníkem je paní Guillaume. Paní komisařko, vážení kolegové, v posledních letech náš parlament eh, byl vždy v popředí boje za ochranu respektování eh, osobních údajů. Eh, my E, tedy vidíme rozhodnutím soudu v Lucemburku, že nejsme osamoceni v tomto boji, že to sdílí s námi další. Soud potvrdil legitimitu e, cíle, který sleduje tato směrnice, ale e, soud se domnívá, že systematické uchovávání bez jakékoliv výjimky všech těchto údajů všech evropských občanů, to není proporční. Pokud je otázku přístupu, použití a podobně, to jsou zejména velmi závažné Eh, ujmy eh, při ochraně soukromí od evropských občanů. Jistě eh, tato směrnice byla přijata ve velmi zvláštní situaci po řadě teroristických činů. Ano, to byla výjimečná situace, ale přesto si musíme říci, že vlastně tento eh, text se stále už zastaralý v dnešní době, když vidíme, že v každodenní situaci je možné vlastně ze strany jakéhokoliv soukromého subjektu sledovat občany. Co teda s tím můžeme udělat? Eh, výrok soudu je velice silným sdělením zemím. Je to velice důležitá základna pro ochranu osobních údajů. To je zapotřebí pro ochranu evropských občanů a pro obnovení důvěry evropských občanů skandál NSA a dalších dopadů eh, tohoto skandálu to ukazují, že eh, osobní údaje jsou opravdu nepřiměřeně používány. Jestliže eh, organizovaný zločin a terorismus zůstávají velice vážnými hrozbami, nemůžeme proti nim bojovat tím, že budeme porušovat základní práva občanů. Je třeba, aby bylo vše jasně respektováno. To čekáme od Evropské komise, aby brzy navrhla nový text. Děkuji. Děkuji a není prosím paní Wikström na dvě minuty. Ja, domstolens utlåtande kring datalag. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, tento rozsudek Evropského soudního dvora týkající se uchovávání údajů je nesmírně důležité rozhodnutí a je nezbytné tedy aplikovat to tak, aby ukládání a uchovávání údajů bylo v souladu s listinou základních práv EU. Soudní dvůr uvádí, že stávající ukládání údajů není v souladu s našimi stávajícími základními právy a těší mě, že to soudní dvůr vyjádřil takto jasně, protože už nepanují pochyby o tom, co máme udělat klademe výrazné nároky na členské státy ve věci dodržování základních a lidských práv a musí respektovat také právo Evropské unie. Díky tomuto rozsudku nyní máme možnost zlepšit legislativu v této oblasti a propojení elektronických dat eh, by mělo být možné pouze v souvislosti s podezřením při trestné činnosti. A jde také o to, aby členské státy dodržely tento rozsudek soudního dvora ve své vnitrostátní legislativě. A potom zde máme otázku, zda legislativu v rám, eh, řešit v rámci směrnice nebo nařízení, protože nařízení má přímou platnost, zatímco směrnice musí být přetransponována. Eh, je to velice komplikovaný proces a je těžké zajistit, aby to bylo transponováno do vnitrostátního práva náležitě. A proto bychom se měli v budoucnu spíše zaměřit na nařízení než na směrnice. Pane předsedo, dnes hlavně chci uvítat to, že komise vrátí Švédsku eh, pokuty, k jejich zaplacení bylo Švédsko osouzeno, protože neimplementovalo směrnici včas. Děkuji další řečník, pan Schlitter, má dvě minuty. Já I mě velice těší, že nyní konečně 8 let po tom prohrané, prohraném hlasování v Evropském parlamentu díky soudnímu dvoru tato neefektivní, předražená, eh, hloupá legislativa bude odstraněna. Mohli jsme si ušetřit 8 let porušování eh, základních lidských práv EU. Kdybychom už tehdy naslouchali eh, tomu pověřenci pro ochranu osobních údajů, který byl velice kritický, ale na rozsudek soudního dvora eh, ignorovat nemůžeme a doufám, že i všechny členské státy EU jej dodrží a nebudou uplatňovat tuto nelegální legislativu je také poukázat na naprosto směšnou účinnost. Je to 0,006 případů, které se možná podařilo eh, zlepšit díky takovéto legislativě. Evropská unie nikdy neměla méně účinnou legislativu než tuto. Když se podíváme na ten rozsudek, tak také vidíme, že je zde vyjádřena kritika určitých principů. To ohromné množství dat, které je soustředěno a týká se všech eh, občanů a jsou to i citlivá data týkající se občanů a určité obavy týkající se přístupu k těmto datům a je to kritika, kterou lze aplikovat snadno i také na úmluvy SWIFT PNR i některou vnitrostátní legislativu, například eh, nějakou švédskou legislativu. A my si přejeme, aby podobná, obdobná legislativa byla nyní analyzována, protože jsou zde i například vnitrostátní zákony, které s ohledem na tento rozsudek EU by možná mohly být nelegální a zajímal by mě zde časový harmonogram komise pro takovouto kontrolu, abychom mohli zabránit takovýmto problémům. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že toto rozhodnutí nemohlo přijít v lepším čase. Je tady kontext, je tady celosvětové povědomí o masovém dohledu a kontrole. Je to kontext, je to útok na soukromí, které byl, který byl pod záminkou boje proti terorismu po aféře se Snowdenem. Vítám rozhodnutí Evropského soudního dvora, aby e, tato, toto bylo zamítnuto. Slyšel jsem tady odpovědi mnohých kolegů a považuji to za ironické, protože to byly jejich skupiny, které umožnily umožnili, aby toto prošlo před osmi lety a ostatní říkají, že to, že to vítají, že je to dobré a eh, mluví o tom, že musíme bojovat proti terorismu. Eh, a eh, to teď tady mm, máme ono, Big Brother, mm, Eh, máme tady tele, telekomunikační společnosti, eh, které vlastně špionují mnoho lidí, protože mohou detekovat jejich lokaci, jejich, jejich SMSky, jejich e-maily, jejich to, jak používají eh, internet a mohou uchovat ta data po dva, dva roky. A máme tady aktivisty po celé Evropě, také v Irsku, kteří se věnují těmto otázkám a mm, mm, bojí za to, snaží se to dostat k soudu mm, a spochybňují legalitu irské legislativy v tomto směru. A tato otázka otázka ehm, ještě není vyřízena, protože je tady mnoho zemí, které eh, schválily domácí eh, zákony a teď ehm, přijde nová eh, výzva. Ehm, komise to měla by nám zamítnout, ale pokud neudělá, tak to bude další výzva, budou tady další soudní procesy a Eh, také eh, musíme zajistit, aby toto vítězství eh, zůstalo, protože to bylo řečeno komisi a také příspěvky z EPP to potvrdili, to je ale něco, co je velice znepokojící a bylo řečeno, že jsme nadále zavázáni boji proti terorismu. Já vlastně nevím, co to má co dočinění s tímto výrokem, upřímně řečeno. Znamená to, že budeme mít více nedemokratických směrnic ve smyslu Big Brother a prosím přestaňme používat boj proti terorismu eh, jako záminku pro ochranu soukromí. Eh, Děkuji. Další řečník, eh, pan Vajtzelovce. Děkuji. Rozsudek soudního dvora o uchovávání údajů je významný rozsudek a Heribert Brantl, německý novinář, se domnívá, že tím nastala i výrazná změna v evropské ochraně práv. Co se týče ochrany osobních údajů, je to opravdu historický moment poukazuje na ty, že, kdo si mysleli, že schromažďování dát v Evropě i mimo ní povede k větší bezpečnosti. Soudní dvůr spíše uvádí, že permanentní pocit, že jsme pod dohledem, eh, znamená nejistotu pro občany a ukládání těchto dát porušuje základní práva a je neslušitelné s evropským právem. Směrnice podle názoru soudců porušuje princip přiměřenosti, eh, nutnosti a důvodnosti. Eh, rozsudek dokazuje, že evropské instituce fungují, ale zároveň eh, je to také signál, který musíme brát velmi vážně. Co se týče evropské legislativního orgánu, musí implementovat tento rozsudek a aplikovat rámec vytyčený tímto rozsudkem. Zda pak má ukládání dát ještě smysl, je oprávněná otázka. Také musíme zohlednit obavy občanů. Evropský legislativní orgán musí také například směrnici o eh, PNR, SWIFT a podobně eh, kontrolovat, zda eh, mají náležitý právní základ. A takovouto analýzu musí provést nyní členské státy, protože se na ně nebudou moci už dát dále odvolat a některé zákony budou muset změnit nebo zrušit, takže eh, doba eh, paušálního ukládání dat s tímto skončila. Děkuji. Další řečník paní Hirš. Sehr geehrte Damen und Herren, Dámy a pánové, eh, na tomto eh, fleši bychom mohlo být uchováno milionu dat eh, evropských občanů. Kdo komu volal, kdy poslal komu jakou SMS -ku a jsou to miliony, milionový sběr dat Eh, bezúhonných občanů a díky bohu to je teď u konce. A eh, uchovávání dat vlastně každého z nás eh, dostává do podezření a já to není možné. Musím jasně říci, že vyzývám komisi, aby se Evropanům a o, Evropankám omluvila za to, že celá léta e, se tady kontrolovalo a špionovalo. Toto není možné, protože e, to jsou zcela běžní bezúhodní občané a občanky. A co je ještě více šokující, je e, to, že v rámci tohoto výroku, že ještě ten Unikous neuschnul. A kolegové za konzervativce, pane, pan Weber, už dnes vlastně se říká, že potřebuje nový návrh směrnice o uchovávání dat. Toto je neuvěřitelné, jak vy vy tady pošlapáváte eh, práva občanů, pane Weber. Toto je nemožné a ne, nebudete mi nahánět strach kriminalitou a terorem. Německo je nejlepší příkladem tohoto. Eh, eh, bývalá ministrině spravedlnosti FDP Samine Loisen Schnarrenberger zabránila tomu, aby bylo zavedeno uchovávání dat v Německu. A e, policie e, odvedla vynikající práci. E, naopak už je to, je to výsměch říkat, že policie by potřebovala uchovávání dat proto, aby ochránila občany. Ne, nepotřebujeme uchovávání dat v národní, ani v národním, ani v evropském měřítku. Děkuji. Další řečník paní Sipel, dvě minuty. Děkuji vám. Evropský soudní dvůr Evropskou směrnici o uchování údajů přivedl k pádu. Ano, státy mají chránit své občany, ale pra, základní práva a svobody platí absolutně. Soudní dvůr proto také nekritizuje jednotlivé detaily, jako například lhuty uchování, ale jasně vyjadřuje, že cíl uvedený ve směrnici eh, neopravně k tomu ukládat údaje všech osob. Naše základní práva a významné principy právního eh, státu, jako je presumce neviny, tím staví do centra budoucích rozhodnutí. Po rozsudku soudního dvora už bývá tady zdánlivě jedna otázka. Předloží komise nový návrh, anebo uchovávání dat opravdu už skončilo. Ale přednostně zde máme jinou otázku. Pokud evropská směrnice není slučitelná s listinou základních práv Evropské unie. Neznam, neplatí to principiálně také pro transpozici směrnic v jednotlivých členských státech. Pro mě by bylo důsledné nyní každou vnitrostátní implementaci pozastavit eh, a ty, které nejsou ještě nezavádět. To také platí pro Smart Border, PNR, SWIFT a další v souvislosti s aktuální diskusí o ochranou osobních údajů a schromažďování dat v hospodářství a tajných službách a ve státě, kde nemůžeme vůbec kontrolovat tyto postupy, musíme nově objasnit, jak zajistit základní práva a svobody také v digitálním věku. Co nyní potřebujeme, je jasně si uvědomit naše společné hodnoty, naše principy, principy demokracie a právního státu. Evropa i zde potřebuje nový začátek. Děkuji. Thanks a lot. Děkuji. Eh, čekáme na paní Gomez? Ne, nečekáme. Tak eh, můžeme spustit postup Catch the Eye. Pan Tarabela. Paní komisařko, pane předsedo, ve svém eh, rozsudku Evropský soudní dvůr řekl, že tato směrnice je velké vměšování, velmi závažné vměšování do základních práv na respektování osobního života a respektování osobních údajů. Eh, a toto vměšování není omezeno na to nezbytně nutné. Já sdílím těto názor. Je to opravdu neodůvodněné, je to prostě nepřijatelné. Je jasné, že přepracování směrnice je naprosto eh, nezbytné. Dále SWIFT, Safe Harbor a další, jak už to tady zazněly, také eh, často zneužívajícím způsobem schromažďují údaje eh, na úkor respektování soukromého života a základních eh, práv a svobod. Budeme muset pozastavit některé tyto dohody. A pro Spojené státy eh, je možné eh, jakkoliv schromažďovat takové údaje, ale Evropský soudní dvor připomíná těm, kdo nám nevěřili, kdo nám nechtěli naslouchat, že ochrana eh, těchto údajů je jednou ze základních svobod. je přece o ochranu 500 milionů obyvatel. Děkuji. Děkuji vám a nyní pan Engström na jednu minutu. Tak, herr talman. Ja, EU-domstolen Děkuji vám, pane předsedo. Evropský soudní dvůr konstatoval, že tato směrnice není legální, že porušuje základní práva a tudíž byla automaticky prohlášena za neplatnou. Ale jak už řekli předřečníci, není zde máme to vnitrostátní právo eh, implementující směrnici, které nadále platí. A paní komisařka Malmströmová zodpovídá za dodržování a zohledňování lidských práv a svobod v členských státech a proto mě zajímá, co paní komisařka chce podniknout, aby členské státy eh, tyto zákony co nejrychleji stáhly. Platí to i pro naši zemi Švédsko, které zavedlo příslušnou legislativu. Co tedy komise udělá proto, aby tyto zákony opravdu byly co nejrychleji staženy v členských státech? A potom eh, dohoda SWIFT ta porušuje úplně stejné body jako to, co zde kritizoval soudní dvůr. A to je to ohromné ukládání údajů o lidech, kteří ani nejsou podezíráni z nějakého trestného činu. Postaráte se o to, aby bylo pozastaveno zrušen SWIFT? A není prosím paní Gomez na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tady došlo k takovému zmatení. Já jsem v první chvíli nebyla připravena vystoupit, když na mě byla řada, ale velice vám děkuji za pochopení a že mi dáváte slovo nyní. Uh, Eh, chtěla bych říci, že očekáváme, že komise tady bude eh, konat, aby se změnilo tyto předpisy a aby pak i vnitrostátní předpisy se eh, podřídily těm základním principům. Má to své dopady také na SWIFT, také jednání o ochraně osobních údajů je důležité z hlediska jednání se Spojenými státy. I tady je třeba respektovat možnost odvolání odvolání eh, osob eh, administrativně, soudně, evropští občané musí mít tuto možnost, tak jako podobně mohou mít tuto možnost i američané v Evropě. Děkuji. A teď bych chtěl požádat paní komisařku Malström eh, závěrečné slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, děkuji za tuto diskusi. Jak jsem řekla v úvodním eh, prohlášení, komise samozřejmě vítá eh, tento výrok eh, Evropského soudního dvora, protože mm, odráží velice kritické hlasy, které se objevily před mnoha lety v našem vlastním vyhodnocení. Posuzujeme plné dopady tohoto výroku. Bude to chtít čas a musíme velmi pečlivě toto všechno posoudit s našimi právními experty, ale pár věcí je už jasných. Za prvé, jak jste sami sami řekli. Toto prohlášení o neplatnosti eh, vlastně eh, okamžitě vstupuje v platnost eh, a to znamená, že jsme zpět v situaci před schválením směrnice uchávání dat v roce 2006 a komise proto také učinila nezbytné kroky, aby stáhla ten případ proti Německu a proto i sankce budou zaplaceny Švédsku zpátky. Je také jasné z tohoto výroku, že členské státy a národní legislativy mm, se, se to přímo netýká, tento výrok. Každý členský stát musí posoudit sám, jestli je tu potřeba změnit národní legislativu. Bude to na národních jurisdikcích, aby se rozhodli, jestli tato legislativa, o kterou jde, plně zohledňuje lidská práva. Byly tady nějaké otázky týkající se PNR a dohody TFTP. Jak jsem řekla, tak pečlivě posuzujeme, eh, znovu přeskoumáváme tuto věc, ale eh, tato dohoda eh, poskytuje dost pojistek a je tady takový pravidelný přeskum toho, jsou tady zástupci národních úřadů pro ochranu dat. A, Mm, jak jsem řekla, pravděpodobně se k tomu ještě eh, budeme vracet. A co se týče mm, mm, Evropské směrnice PNR, to, co navrhla komise a o čem jsme už na eh, to plenárním zasedání mnohokrát diskutovali, tyto dvě otázky nejsou srovnatelné. Navržená EU směrnice PNR se týká všech otázek a v záležitostí, které byly eh, předneseny tímto výrokem Evropského soudního dvora o této směrnice, protože by to striktně regulovalo přístup k datům a dalšímu využívání. Bylo by to omezeno omezeno na, jenom na některé oblasti. Využívání dat by bylo omezeno To pro případ boje proti terorismu a závažným e, členům. A Návrh rovněž začlenuje účinné pojistky, tak aby byla zajištěna ochrana těchto dat. Jak jsem řekla, budeme, další, budeme s dalším parlamentem spolupracovat o návrhu směrnice PNR a společně posoudíme, jestli striktní omezení, eh, jestli tady můžou být pojištěny, posíleny ještě pojistky. Eh, eh, agentura pro základní práva nedávno rozpracovala dokument, který poskytl důležitou inspiraci. Co se stane teď? Je to ještě předčasné říct, pane Weber, Weber nemůžeme nic očekávat v příštích dnech. Tady je zapotřebí velmi pečlivého posouzení. Pokud by tady byly hm, předloženy nějaké návrhy, a říkám pokud, tak to by samozřejmě bralo v potaz hm, výsledek k mm, tohoto výroku, mm, dopad tohoto výroku, ale také ta celá mm, diskuze o ochraně dat je důležitá. Vzpomenete si, že před pár týdny jsme diskutovali o postsovolském programu a komise přišla s dokumentem. V tomto podkladu jsme řekli, že bychom dělali přeskum směrnice uchávání dat, to bylo ještě před vynesením roz, výroku. A pokud eh, tady budou nároky, pokud tedy eh, o návrhy tedy o novém typu eh, směrnice o uchovávání dat, tak bude za to v potaz výrok soudu. Samozřejmě mm, s tím budeme zacházet v normálním legislativním balíčku s plnou účastí Evropského parlamentu a tím zaručíme kvalitu eh, této práce, ale to ještě předčasné říct, jsem si jistá, že se k tomu budeme moci ještě vrátit až po té, co to všechno, že eh, zanalizujeme všechny právní aspekty této záležitosti. Ještě jednou děkuji, pane předsedo, za celou diskusi. Just... Děkuji paní komisařce a teď ehm, mohu uzavřít tuto diskuzi a dalším eh, bodem na pořadu jednání je prohlášení místo předsedy komise Eh, vysoké představitelky, eh, eh, místo předsedkyně komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, náboženské svobody a kulturní rozmanitost. Prvním řečníkem je pan Kurkulas jménem, tady za